Goed, collega's. Ik stel voor dat we onze werkzaamheden... Děkuji, kolegové, dobře. Já navrhuji, abychom pokračovali dál v naší práci. Tedy pro ty, kdo tu nebyli, tak jsme hlasovali o, o kandidatuře pana Leno, bylo to 17 pro 4 proti, dva se zdrželi. Paní Ayala Sender už teď ví, co má zapsat do své zprávy. Teď se přesouváme k bodu 5, eh, to je absolutorium na rok 2012 eh, k čem... ke společným podnikům a paní Gresle tady tady zastoupí pana Rubika, který je možná dorazí. A dáme slovo účetnímu dvoru jako prvnímu. Od něhož tady máme dva zástupce. Je, je tu uh, ředitel pan Mark Crisp a vedoucí jednotky, příslušné jednotky. Kdo z vás bude hovořit jako první? Já jsem byl první, kdo byl zmíněn, Mark Crisp ředitel, já vás zdravím. Jak asi víte, tak naším mandátem je mít ehm, vydat eh, ke společným podnikům eh, dva názory týkající se legálnosti a regulárnosti. A ehm, činíme tak eh, také v samostatné výroční zprávě, kde jsou také postřehy ke čtyřem klíčovým oblastem implementace rozpočtu, systémy interních kontrol, práce interních auditorů, jak IAS a monitorování o právech duševního vlastnictví vyplývajících z výzkumné činnosti. A poprvé jsme také vydali schrnující zprávu, což je obdobný dokument tomu, který jsme vypracovali poprvé také pro agentury, abyste měli celkový přehled v jednom dokumentu ke všem společným podnikům. Máme analytické postupy, zvážení klíčových kontrolních prvků a testování transakcí na úrovni společných podniků. A klademe důraz zejména na průzkum ex post a na práci externích auditových firm. Tento ex post audit je e, klíčovou záležitostí z hlediska stanoviska. Tu byly některá e, stanoviska o e, spolehlivosti účtů všech společných podniků, pokud je o regulárnost či neregulárnost, tak jsme eh, vydali opět ke Clean Sky, Fusion for Energy, FCA a k Cesaru eh, stanoviska. Eh, u tří jsme vydali také stanovisko u EMI inovativní medicíny, také tedy stanovisko ke eh, způsobilosti a právnosti všech transakcí. A pokud jde o Artemis a eh, eh, Eniak, tak eh, tam se zdá, že jsou ještě určité nedostatky, zatím nemůžeme konstatovat, zda tato klíčová kontrola funguje nebo ne. Máme také některé další postřehy, které jsou důležité, ale nutně nemají dopad na celkové stanovisko. Eh, víme, že ta mm, platební míra pro eh, platební prostředky ještě možná byla příliš vysoká. U Cesaru se musí ještě dokončit ex ante kontrola Fusion Fund Energy musí zvýšit konkurenceschopnost svých eh, zakázkových eh, postupů. Vztah mezi interními auditovými službami komise a společnými podniky jsou stanoveny chartami, které eh, přijali příslušné rady těchto podniků, ale ve čtyřech případech u Artemis, Clean Sky a tak, ta, tam nedošlo ke změně, dostatečné změně. A v, jsou tedy, v, pokud jde o Eh, regulaci týkající se pravomocí interního auditora. A jinak pokud jde o šíření a předávání výsledků, tak tam musí společné podniky dále rozvinout eh, výsledky společného monitorování. A máme také několik specifických postřehů ke Fusion for Energy. Pokud je společný podnik pro projekt ITER, tak tam rovněž upozorňujeme na monitorování nákladů konstrukční fáze ITER. To bylo na úrovni 6,6 miliard eur z roku 2006, ale další dvě zprávy z roku 2012 upozornili, že hrozí odchýlení se od nákladů a neexistuje pravidelný nástroj monitorování, že riziko, které dosahuje maximálně 219 milionů eur. Děkuji vám a jsme vám k dispozici, můžeme zodpovědět jakékoliv konkrétní dotazy, které budete na účetní dvůr mít.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 Já tedy doporučuji, abychom je prošli jeden po druhém. Kde, kde je máme? Tamhle. Je to trochu jako nepovedený pořad, kde nevíme, kde jsou, kde jsou hlavní aktéři, kde jsou hlavní herci. Takže zleva doprava. Mm, prosím, řekněte, koho zastupujete, kdo jste? I, I think you can take the left. Děkuji. Já myslím, že si můžete vzít ten levý mikrofon, to budete mít blíž. Děkuji. Já jsem výkonným ředitelem iniciativy pro inovativní léčiva, jmenuji se Michel Dolmen a rád bych na úvod poděkoval Evropskému účetnímu dvoru, protože si myslím, že po čtyřech a půl letech fungování jsme dosáhli určitého stadia zralosti a následující po sobě tedy jdoucí zprávy účetního dvora nám pomohly v uplynulých letech v pokroku. Chci se zaměřit eh, na tu chybovost, eh, je to pod 2%. Řekl bych, že tato otázka byla odhalena naším vnitřním systémem kontroly ještě předtím, než se k tomu vyjádřil účetní dvůr. A myslím si, že to jasně svědčí o tom, jak efektivní je náš vlastní systém vnitřní kontroly. Jaké jsou důvody? Protože když jsme to odhalili, tak eh, proč to tady tak je? Jsou tady různé důvody. Za prvé se to týká našich příjemců, musíme jednat s celou řadou příjemců, kteří neznají pravidla EU. Velké společnosti jsou obeznámeny s těmito prostředky, s těmito pravidly, ale nejsou způsobilé. Pak je zde celá řada inovativních akademických týmů v malých a středních podnicích všude v Evropě, po celé Evropě, kteří nejsou obeznámeni s evropskými pravidly. Jak tedy řešíme situaci? Proaktivně jsme přijali celou řadu opatření, abychom zmírnili toto riziko a dále snížili chybovost. Například jsme vydali pokyny pro příjemce, které pravidelně aktualizujeme. Rozšířili jsme je také, nebo obeznamujeme příjemce s těmito pokyny prostřednictvím workshopu a také přijímáme opatření, abychom získali zpět nespůsobilé výdaje a také, abychom co nejvíce zpřesnili naše kontrolu ex ante. Také bylo důležité zvýšit podíl automatického reportování, abychom omezili lidskou chybu. Bylo to poměrně efektivní všechno toto opatření, protože se nám podařilo snížit eh, tuto chybovost na 3,6 já bych rád řekl, že i nadále se snažíme zpravovat fondy tak, že se snažíme zajistit odpovídající úroveň kontroly a zodpovědnosti, to je role našeho výkonného orgánu. Pravidelně informujeme náš personál a kontrolujeme, zda evropské peníze jsou využity skutečně ve prospěch eh, Evropanů v našem případě to znamená vytvářet inovativní léčiva proti různým chorobám. V uplynulém roce se nám podařilo celý rozpočet, který byl naplánován, využít z 99% a to i pokud jde o závazky, tak pokud jde o platby. Nový projekt, který zahájíme, bude opravdu velmi důležitý. Například na začátku tohoto roku zahájíme unikátní projekt v oblasti Alzheimerovy choroby, kde 14 farmaceutických společností bude pracovat společně ve spolupráci s akademiky a malými a středními podniky, aby vyřešili tuto výzvu v oblasti zdravotnictví. A to též budeme dělat v oblasti mikrobiální rezistence. Víme, že mikrobiální rezistence zabije 25 tisíc Evropanů každý rok. Víme, že IMI se stává skutečně vlajkovou lodí Evropské unie v oblasti zdravotní péče a mohu vám říci, že všude ve světě, především v USA, se na nás dívají a snaží se zopakovat to, co jsme udělali tady s vaší podporou a samozřejmě doufáme, že budeme pokračovat v tomto úsilí i prostřednictvím nového partnerství IMI 2. Děkuji. To bylo velmi zajímavé. Děkuji za předložené informace a nyní pan Žunio, který zastupuje ENIAC. Pane Žunio? Děkuji, pane předsedo. Jmenuji se Mark Žunio a zastupuji společný podnik ENIAC. Rád bych se především omluvil, protože náš výkonný ředitel Doktor Wild zde dnes nemůže být. Takže já udělám vše, co bude v mých silách, eh, abych vám tedy předal eh, odpovídající informace. Nejdříve bych se s vámi rád podělil o nedávné informace ohledně rozvoje Eniaku. Velmi stručně, protože před několika týdny jsme ukončili rámcový program 7 a teď Máme to potěšení vám oznámit, že jsme využili 94 rozpočtu, který byl přidělen naší organizaci. Celkem jsme vybrali 63 projektů a využili jsme také část průběžných nákladů, které nám byly uděleny, protože kvůli tomu, že organizace začala pozdě, tak jsme v těch eh, prvních letech ušetřili řadu plateb. Znamená to pákový efekt pro způsobilé výdaje ve výši 2,9 miliard euro, což přivítal jak průmysl, tak i členské státy zúčastněné v ENIACu. Kdo jsou tedy účastníci? na konci této první etapy. 24% jsou to velké společnosti, 45% malé a střední podniky a 31% akademický svět a výzkumné ústavy. Takže to byla ta nejnovější informace, kterou jsem vám chtěl předat. Vrátíme se tedy ke zprávě účetního dvora. Samozřejmě jsme vážně vzali v úvahu kvalifikovaný názor eh, auditorů, kteří provedli kontrolu ex post. Máme velmi originální model s tripartitním složením. EU je tam zastoupena komisí, členské státy, jsou zastoupeny v počtu 23 v ENIACu a samozřejmě zástupci průmyslu, takže to je takový originální model a pokud jde o naše nařízení pro financování, tak eh, tam eh, máme možnost provádět buď sami tu kontrolu ex post, anebo to delegovat na členské státy. Proč jsme to delegovali na členské státy? My jsme z naší strany Kdybychom uplatňovali ten audit v členských státech my z naší strany, tak by to znamenalo, že bychom to kontrolovali podle národních pravidel. To by znamenalo 23 různých souborů pravidel a členské státy tedy provádějí sami kontrolu svých příjemců, protože do toho vkládají mnohem více peněz než my. Takže my jsme tedy zvolili na začátku tuto možnost. Minulý rok, od roku 2012, jsme kromě toho zahájili také celou řadu kontrol a prověrek. V minulém roce jsme si vytvořili vzorek, zkontrolovali jsme 61 různých eh, transakcí ve spolupráci s členskými státy a jejich orgány pověřenými auditem. Také jsme provedli hodnocení všech auditních zpráv, které nám předali členské státy, orgány členských států. Takže jsme zavedli takový postup s členskými státy, abychom ověřili platnost a pravdivost auditních zpráv. A teď právě probíhá tento proces a my to musíme prodiskutovat s účetním dvorem a také oddělením Komise pro interní audit, abychom tedy vydali pokyny, aby se vyjasnila situace s členskými státy. Tak to je, pane předsedo, taková situace, současná situace v oblasti auditu ex post. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. A nyní za Artemis pan Foster. Pane předsedo, takže já chci první řadě poděkovat účetnímu dvoru eh, v tomto procesu, protože opravdu když jsme s nimi pracovali, podařilo se nám eh, vytvořit komplexní mechanismus tripartitního financování, který je jádrem našeho fungování. A my dobře rozumíme eh, těm mm, vyjádřeným námitkám účetního dvora. Ale ujistím vás, že s nimi úzce spolupracujeme při hledání um, řešení, které odpovídá i principu subsidiarity, protože členské státy jsou součástí celého našeho provozu to máme respektovat v tom um, nařízení rady, kterým jsme byli založeni. Takže hledáme teď kompromis. A to je intenzivní aktivita, kterou, která probíhala celý minulý rok. Měli jsme opravdu, byli jsme poctěni tím, že jsme mohli pracovat tímto způsobem, multikulturním způsobem. Obdrželi jsme také některé komentáře k implementaci rozpočtu. Chci připomenout jednu věc, ten plán a očekávání průmyslu, když to bylo založeno v roce 2008, tak jsme ještě netušili, že před námi je obrovská finanční krize, která, po které následovala úsporná opatření a to do určité míry omezilo, omezilo účast členských států. A finance, které poskytuje Evropská unie, je úměrná financování ze strany členských států. Tudíž to zásadně ovlivnilo naší eh, rozpočtovou situaci. Ovšem na konci tohoto programu jsme přesto investovali kolem miliardy eur eh, do výzkumu a rozvoje a to mělo nepopiratelné přínosy pro inovační kapacitu Evropské unie. Další otázka, která tu zazněla, byla, byla spoždění eh, prodlevy při implementaci našeho rozpočtu. Opět, nemohli jsme předvídat v roce 2008 některé otázky. Jsou to určité asymetrie v přístupu v některých zemích a to vedlo k prodlevám při provádění rozpočtu. Ale my opět spolupracujeme intenzivně s členskými státy, s komisí a snažíme se najít prakticky proveditelné řešení. To je z mé strany zatím vše a děkuji vám. Děkuji. A ještě se dívám na paní Gresle, která tu nahrazuje pana Rubika. Ale pan Rubik, když dorazil, je mezi námi. Já vám dávám slovo. Výborně, děkuji, pane předsedo. Já se musím omluvit, protože já jsem zároveň musel hlasovat eh, v ITRE k témuž tématu a v ITRE se hovoří o budoucnosti sice zde rovněž, ale samozřejmě i rozpočtový aspekt na něm nás, nám velice záleží. A výslovně chci poděkovat i účetnímu dvoru, protože účetní dvůr eh, se samozřejmě nezabývá pouze tím, zda je chybovost eh, nahoře nebo dole, ale zda vše probíhá řádně a zároveň má velice důležitou úlohu preventivní. Právě u těch společných podniků eh, kde se snažíme dospět k tomu, jak korektně a věcně do budoucna tyto záležitosti utvářet. Takže obé je důležité. Jednak zkoumání, jednak chybovost, v čem to spočívá, což znamená, že opravdu účetní dvůr svůj úkol plní dobře. A druhá, druhý aspekt to je, jak záležitosti zlepšit, jak do budoucna na příště už se tomu vyhnout, jaké jsou ty předpoklady pro to. Chci zejména zdůraznit, že samozřejmě jde nám i o to, abychom závazky a e, povinnosti v oblasti e, účetní plnili dobře a zároveň, jelikož ve výboru vždy bojujeme o každé euro, nechceme krátit. E, příslušné prostředky, ale pokud vidíme, že ta provádění rozpočtové eh, není plné, tak se nám pak tážou, proč jsme nesnížili rozpočet té či oné organizace, když ona i tak ty prostředky nevyužívá. Proto je důležité, abychom se ovšem dozvěděli, abychom věděli i jak ty projekty pro, probíhají to přidělování projektů a jak můžeme zrychlit střebávání, zejména v tomto běžném období, kdy záleží na tom, aby ten hmatatelný prospěch z každé agentury byl zřejmý všem. Čas tlačí, eh, někdy vše probíhá um, a tentokrát i lépe než eh, obvykle. Všechny eh, společné podniky opravdu obstály eh, přes 20 je přece jen iniciativa e, ve Francii, e, hospodářská situace e, nás tlačí, malé střední podniky volají po pracovních místech a proto je důležitá i tvorba pracovních míst. A já děkuji i těm malým středním podnikům, že nezapomínají ani na tvorbu pracovních míst, ani na malé střední podniky. Děkuji Polovi Jsou ještě nějaké požadavky? o slovo ze strany kolegu pan Hakejhis. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Otázka na Artemis. Ve světle předchozích um, předchozího řešeného, tak se konstatuje s účetním odborem, že e, zatímco se tedy daří e, postupovat k implementaci politik, je potřeba ještě více, pokud jde o e, nouzové plány v případě, v případě katastrof. E, implementační plán byl velmi nízký, asi 50%. Došlo k nějakým zlepšením v roce 2013? A k jakým? A ještě jeden dotaz na Eňak. Je tam využití prostředku Eh, neplatby bylo velice nízké, na 52% v roce 2000, 2011. 2012. Do jaké míry se to zlepšilo v roce 2013? Er, eh, Děkuji. Další kolegové? Takže požádám pana Stavraka Eh, na odpověď na otázky pana Stavra, Stavra, Kakise. Děkuji. Takže pokud jde o tu bezpečnost, tom, tím myslíte, eh, tím myslíte ten Disaster Recovery Plan, na tom pracujeme, zatím sdílíme společnou infrastrukturu, tohle je společná eh, aktivita, takže tam zatím velký pokrok nebyl v uplynulém roce. Pokud jde o druhou otázku eh, MIS, tak eh, tam se to týkalo té míry implementace rozpočtu. A probíhající aktivity se zaměřovaly na těsnou spolupráci s členskými státy, tak abychom eh, dostali od nich ty převody směrem k účastníkům programu. Abychom měli co nejhladší administrativní postup a iniciovali jsme malou, ale významnou organizační změnu, která zlepšila flexibilitu našich kontaktů s členskými státy. To znamená, že máme teď individuální osoby zodpovědné za individuální úkoly. To znamená, že došlo k velkému zlepšení interakcí a k pozitivnímu dopadu na míru implementace rozpočtu. Odpověděli jsme na váš dotaz? Eh, Dobrá. Další, žádné další dotazy? A co kolega z učeního dvora, nechcete něco říct? Ne, nechcete? Pane Rubik? Nikoliv. Tím všem děkuji za e, příspěvky, za vstupy a myslím, že teď můžeme s důvěrou potom později přistoupit k absolutoriu, ale teď přejdeme k dalšímu bodu. A k tomu je zpravodajka paní Kadenbach. Je to zvláštní zpráva 10 2013 ke společné zemědělské politice, konkrétně článek 68 eh, nařízení rady. A za účetní dvůr je tu Edward Fennessy. Dívám se teď směrem k účetnímu dvoru. Paní Kadenbach, vyslechneme nejprve účetní dvůr, nebo Uh, uh, Děkuji. Pane předsedo, ctění eh, členové výboru, dámy a pánové. Za prvé, omlouvám se za účetní dvůr, že jeden z eh, našich pracovníků se dnes nemohl zúčastnit, aby vám představil zprávu. To není eh, Eh, výraz nedostatku zájmu o vaši práci nebo o, o tu zprávu, ale je to prostě proto, že všichni členové účetního dvora se museli účastnit eh, zasedání volby, pro volby eh, předsedy. Takže v jeho nepřítomnosti vám představím zprávu já. A učiním tak stručně. Jak schrnula paní Karenbach tedy ve svém eh, pracovním dokumentu, zopakuji několik stručných bodů. Jak víte, SPS, nebo systém jednotných pladeb, byl zaveden v roce 2003, 2003 a vycházel z principu oddělení pladeb od produkce a tím pádem zjednodušení platebního režimu v oblasti zemědělství. A jakožto odchylka od těchto principů je, existuje článek 68, který eh, umožnil členským státům zachovat vázané platby za určitých okolností. Ale tím, že nadále existuje eh, tato vázaná podpora podle článku 68, tím se to odchyluje od to obecných pravidel pilíře 1. Protože však smyslem nebylo znovu zavést vázanou podporu, ale pouze poskytnout eh, dílčí řešení pro specifické problémy, tak nařízení říká, že derogace by měla platit pouze omezeně a pouze v jasně definovaných případech. Účetní dvůr přeskoumával, zda eh, zavádění této podpory podle článku 68 a způsob jeho implementace byly v souladu se zásado, zásadami vypracovanými eh, v legislativě, stanovenými v legislativě, jestli byly nutné, relevantní a jestli existoval uspokojivý systém kontrol. Účetní dvůr shledal, že tato specifická podpora podle článku 68 je pouze jakousi mozaikou 113 velmi rozmanitých opatření, přičemž je to s rozpočtem 6,4 miliard na období 2010 až 2013. Audit také shledal, že rámec, který má zajistit, um, aby podpora článku 68 byla um, používána pouze v jasně definovaných případech, to znamená že, že je tedy konzistentní s, aby to bylo konzistentní s principem oddělení, že tyto principy jsou nedostatečné. Komise měla malou kontrolu nad zdůvodněními v těchto případech a členské státy měly velký prostor k vlastním rozhodnutím. Komise nemohla přijmout žádné právně závazné kroky a členský, jedinou povinností členských států bylo oznámit komisi o svém záměru zavést eh, a použít toto ustanovení. Podle názoru účetního dvora byly nedostatečné záruky o nutnosti či relevantnosti této podpory z hlediska potřeb, účinnosti a úrovně eh, poskytované pomoci. Dále nedostatečné cíle a indikátory bránili budoucímu vyhodnocení dopadu těchto opatření. A konečně účetní dvůr konstatoval slabiny v administrativním kontrolním systému. Tyto slabiny byly zaznamenány navzdory eh, velké správní zátěži a bylo by potřeba ještě zkomplikovat, aby bylo vyhověno eh, ustanovením nařízení. Takže účetní dvůr na základě toho vypracoval doporučení, z nichž první je, aby specifická podpora některých zemědělských činností byla založena na striktním výkladu článku 68, aby udělování této podpory eh, bylo s, nějakým způsobem zdůvodněno komisi a aby bylo zkontrolováno komisí. A vzhledem ke sdílenému eh, řízení by komise, která má v konečném důsledku odpovědnost, by měla být aktivnější při stanovování kritérií pro použití těchto opatření. Členské státy by dále měly jasně prokázat, že každé konkrétní e, opatření, v kterém se e, bylo považováno za nutné použít tuto podporu na základě derogace, že je skutečně relevantní z hlediska všech kritérií i úrovní pomoci a že to vyhovuje kritériím eh, eh, rozumného finančního řízení. Účetní dvor doporučil, že jakmile jsou tato opatření jednou zavedena, měly by členské státy vytvořit eh, správní kontroly a monitorovací systémy. A aby to nevedlo k neuměrným nákladům, exist- tento požadavek kontroly by měl být zohledňován již v, ve fázi přípravy těch opatření z hlediska jednoduchosti a zkontrolovatelnosti těch kritérií. Dokonce i v rozhodnutí, jestli vůbec eh, něco takového použít. Jak víte, tak nová společná zemědělská politika byla eh, poté schválena a eh, podpora podle článku 68 je víceméně nahrazena tou dobrovolnou Eh, vázanou podporou v článcích 52 až 54 nového nařízení rady. I když tato opatření jsou prima facie omezená, tak byla dána členským státům při jejich implementaci opět eh, byl jim dán větší prostor. A já teď cituji, vzhledem k tomu, že seznam produktů a rozpočtový strop by se zvýšil a podmínky podpory budou záviset na interpretaci velmi vágních konceptů potíží na základě ekonomických a environmentálních důvodů, tak většina vázaných opatření bude nadále trvat. Komise odpověděla na, to, na tuto poznámku tak, že na základě podmínek stanovených komisí je výhradní odpovědností členských států identifikovat eh, druhy zemědělství, které jsou vystaveny potížím a měly by tudíž být předmětem podpory. Proto uplatňování těchto opatření zůstane nadále v rukou členských států. Komise však rovněž naznačila, že koncepce potíží bude specifikována prostřednictvím delegovaných aktů. Účetní dvůr se zájmem čeká na vyjasnění tohoto termínu v delegovaných aktech. Proto účetní dvůr má za to, že v tomto kontextu a s ohledem na přípravu dalších implementačních eh, opatření komise zůstávají, eh, zůstává to, co účetní dvůr řekl, nadále platné, včetně našich výhrad a očekáváme eh, na situaci po přijetí delegovaných aktů. Děkuji a jsme vám k dispozici, um, jsme ochotni zodpovědět jakékoliv otázky. And, uh, Děkuji. A nyní dám hlasa zpravodajce. Jestli se někdo z vás ostatních chce přihlásit v této věci? Eva, prosím. Ano, děkuji. Nejdříve srdečné díky Velice si vážíme toho, že i když tady nemůže být sám eh, konkrétní člen auditor, je zde přítomen, aby vše přednesl. K tomu je těžko něco dodat, protože naše situace je trochu obtížná v tom smyslu, že máme celou řadu doporučení účetního dvora, které bohužel nejsou úplně jasně mm, tak naformulovány v té nově reformované SZP, aby se dalo vyloučit, že k těmto omylům dojde znovu. 113 různých velice rozdílných kroků podnikly vlády v oblasti eh, těchto eh, plateb. Takže eh, to dodatečné zkoumání toho, zda peníze daňových poplatníků jsou využívány účelně a cíleně, je opravdu těžké zjistit protože ono je to tak rozdílného typu pomoc, že nějaká konkrétní standardizovaná e, metoda zkoumání je těžce k propracování. E, široká veřejnost, ano, jí to připadá obtížné argumentovat pro eh, dodatečné přidělování prostředků, pokud nevidí jasně zdůvodněnou jejich účelnost eh, a proto si myslíme, že opravdu je to příliš otevřené podle toho článku 68. Musíme ty prováděcí akty komise mít, které doufáme vše napraví, ale stanovisko našeho výboru i návrhy účetního dvora musí být brány vážně, protože cílem nemůže být to, že komise prostřednictvím paragrafu 55 prostě šmahem odmítne celou řadu těchto návrhů musí spíš jít o to, že každý členský stát, který využívá tohoto režimu, dokáže přesně popsat, v čem, co to obnáší. Děkuji, Eva. Děkuji, pane předsedající Účetní dvůr a ostatní kolegové, kteří tady jsou. Pokud některý z těchto argumentů je platný, tak článek 68 je legální, protože je to obsaženo v právním textu. V tomto smyslu chci říci že také souhlasím se stanoviskem Evropské komise, podle které jsou tyto podpory slučitelné s režimem jednotné platby. Jedná se o systém výjimky z, obecné, z obecného pravidla vázaných plateb, které platí pro odvětví, která čelí ekonomickým či ekologickým problémům. Tento systém byl použit velkou většinou členských států, protože umožňuje čelit konkrétním otázkám, které není možné vyřešit prostřednictvím jiných mechanismů. v rámci poslední reformy szp parlament a rada ministrů eu jednali o tom aby se změnilo současné ustanovení článku. sixty eight výsledek jednání bylo nové mnohem transparentnější schéma které umožní lépe omezit pole působnosti členských států a také se vyhne překrytí podpor z rozvoje venkova a kromě toho to bude také v souladu s principy mezinárodního obchodu. Evropský parlament velmi, velmi bránil tyto vázané platby. Linky financování se omezují z 9 na 1, tím se omezí také podpory pro odvětví s ekonomickými problémy. Toto zjednodušení umožnilo rozšířit odvětví, která z toho mohou čerpat, protože ekonomické problémy se neomezují jen na pár odvětví SZP, ale mohou ovlivnit celou řadu odvětví zemědělství. Jak také odpovídá Evropská komise námitkám účetního dvora, tak tam se uvádí, že členské státy budou muset informovat komisi o vybraných eh, odvětvích nebo vybraných zemědělských podnicích, pro které se rozhodla uplatnit tyto vázané platby. A já si myslím, že jako parlament my musíme hájit tento kompromis, který se řídí potřebou čelit velmi konkrétním problémům, které by nebylo možné jiným způsobem vyřešit. Je velmi pravděpodobné, že tento systém bude mít další nedostatky, ale to je běžné u všech re- režimů SZP. Ale kontroly ex post, které bude provádět komise, nám umožní postihnout členské státy, které se dopustí nesrovnalostí. Děkuji. Dankjewel. Wenst eh, de Rekenkamer nog te... Děkuji. Účetní dvůr chce reagovat. Thank you, chair. Well. Děkuji, pane předsedo. Já bych řekl, že účetní dvůr chce upozornit zákonodárce na to, že ty naplánovaná opatření mají restriktivní povahu. Budeme velmi pozorně sledovat, jestli toto pravidlo bude uplatněno v budoucí SZP a pokud to ustanovení a ty záruky budou skutečně uplatňovány, jak o tom hovořila paní posladkyně, tak eh, prosím, ale uvidíme, osvědčí se to až v praxi. Děkuji. Eh, Děkuji. Abych řekl pravdu, já jsem udělal takovou chybu, protože jsem nedal slovo Evropské komisi. Chcete něco říci? Ano, ale já nevím, kdo tady je, takže prosím, představte se. Thank you, Mr. Děkuji, pane předsedo. Jmenuji se Flavio Gurdini a vedu jednotku pro přímou podporu DG Agri. Paní eh, Karenbach, dámy a pánové, děkuji za možnost eh, té, uspořádat tuto výměnu názorů ohledně podpory podle článku 68 nařízení 73. Děkuji účetnímu dvoru i paní Karenbach za vaše postřehy a doporučení. Pane předsedo, v období 2010 až 2013 25 členských států se rozhodlo využít specifické podpory podle článku 68. Komise se domnívá, že implementace specifické, eh, systému specifické podpory, která umožňuje vázanou podporu, nějak nespochybňuje celkový směr přímých pladeb směřující ke více oddělení. Tato možnost, která představuje 3,5 ehm, národního stropu, je omezená a je kompatibilní s požadavky VTO, protože ten požadavek je udržet stávající míru produkce a nezvyšovat tuto míru produkce. Komise se domnívá, že doporučení účetního dvora jsou adresována převážně členským státům. Podle stávajícího legislativního rámce je výhradní zbavěností členských států identifikovat eh, druhy ehm, zemědělství nebo produkce, které mají nárok na podporu podle článku 68. Členské státy jsou ehm, považovány za optimální eh, aktéry, kteří mohou rozhodnout o tom, kam směřovat eh, tuto podporu a identifikovat její příjemce. Nicméně jsme si vědomi některých slabin, které byly, na které bylo poukázáno. A mm, v tomto kontextu byl navržen nový právní rámec do budoucna. Spolu s členskými státy komise přijme příslušné kroky ke zlepšení e, tohoto designu, e, nastavení dalších opatření prostřednictvím dobrovolné vázané podpory, včetně té, která je stanovena v nové reformě SZP. E eh, zapracovali jsme eh, například také seznam způsobilých sektorů, eh, některé kvantifikovatelné limity, omezené procento národních stropů, roční rozpočtové stropy pro tento systém a schválení, nutnost schválení komise v případě, že to přesáhne určitou výši. Členské státy budou muset informovat komisi o zaměřených eh, regionech a sektorech, o zvolených eh, zemědělských postupech a sektorech a o výši podpory. Tím pádem budou muset popsat důvody k udělení vázané podpory a co se o to očekává. V případě, že dojde k derogaci od základního procenta národního stropu, což je 8 budeme vyžadovat podrobný popis situace v regionu a konkrétní charakteristiky druhou zemědělství a specifického sektoru, aby se zdůvodnila vyšší míra podpory. Kromě toho, tam, kde členské státy musí žádat o povolení, musí je nás přesvědčit o nedostatku alternativ nebo o nutnosti zajištění stálých dodávek místnímu zpracovatelskému odvětví. Po, po roce 2013 v nové zemědělské politice se předpokládá také nový monitorovací rámec ve spolupráci s členskými státy v zájmu měření výkonnosti společné zemědělské politiky, včetně první, opatření v prvním a druhém pilíři. Pane předsedo, tyto předpokládané iniciativy podle eh, nás eh, vyhoví tomu, na co pokazuje účetní dvůr, včetně eh, podpory některých sektorů v potížích. Ty potíže, ta definice těch potíží se skutečně, na té se opravdu pracuje v kontextu delegovaných aktů a jasná definice byla prezentována a nyní se probí, probírá ještě. Děkuji vám za pozornost. Dankjewel en nogmaals mijn excuses dat ik niet uh, jullie... Děkuji a ještě jednou se omlouvám všem za to, že jsem nedal Evropské komisi slovo. Chtěla by paní Kadenbach ještě vše shrnout? Ano. Máme ještě do 28. února, pokud víme, tu zprávu doplnit, takže pokud by ještě někdo měl um, touhu k tomu něco připsat, tak se u mě hlaste. Děkuji. Tímto jsme vlastně vyřídili tento bod pořadu jednání, že ano. Máme tady ještě schůzi koordinátoru. Předtím ještě bych ale rád si dovolil Eh, takovou osobní poznámku k panu Sorenovi Sandergarovi, protože jsem se doslechl, že nás opouští. Rozhodl se totiž, že se bude angažovat ve své dánské, na své dánské politické scéně. A z toho, co vím, tak se jedná o poslední účast ve výboru pro rozpočtovou kontrolu jako vedoucí eh, politické skupiny GUE a myslím si, že hovořím jménem všem, když zde prohlásím, jak se nám s ním příjemně spolupracovalo, jak jsme rádi, že jsme jej měli zde mezi námi. Byl to velice iniciativní kolega, který vždy konstruktivně s námi spolupracoval a mně osobně připadá, že je velká škoda, že odchází z Evropského parlamentu, i když samozřejmě mu přeji do budoucna a do, v jeho budoucí politické kariéře vše nejlepší a rád mu udělím slovo. Eh, děkuji, děkuji za tato milá slova. Byl jsem poslancem dánského parlamentu 11 let a v Evropském parlamentu jsem teď už eh, druhé volební období, které se chýlí ke konci a teď je mým úkolem znovu se ucházet eh, o křeslo v dánském parlamentu. Tato rozhodnutí neděláme vždyť sami, máme také své strany, které sami rozhodnou, kde nás potřebují, ale já se těším na svou novou práci. Byl jsem velmi, velmi rád poslancem Evropského parlamentu, velmi rád jsem pracoval zde ve výboru pro rozpočtovou kontrolu. Některé výbory jsou velmi politické a spolupráce přes politické překážky může být obtížná. V některých jiných výborech je odbornější práce, můžete se více zaměřit na věci, o které skutečně jde a v těchto výborech bez ohledu na své výchozí body, na svá politická přesvědčení jsme se vždycky shodli na tom, že peníze evropských daňových poplatníků mají být vynaloženy co nejúčinněji. Snažili jsme se přispět k tomuto cíli, pracovali jsme spolu podle mě dobře, já jsem se opravdu těšil této naší spolupráci Přeji vám hodně štěstí ve volbách, pokud se budete ucházet znovu o místo europoslance.